jmenování jako schválena. A mám eh, tady přihlášku do diskuse od paní kolegyně Kienge. Pan kolega Ne, kolega Moráš se hlásí. Um, Pane předsedo, jedná se o bod 11.2, e, týká se to chování členů, kteří e, mají projevovat vzájemný respekt na základě hodnot a pravidel zakotvených v základních textech Evropské unie. My jsme e, od pana Januse Koradnikého slyšeli z předchozí, v předchozí debatě výrazy, které jsou skutečně nepřijatelné v tomto plenárním sále. Byl to rasistický a antisemitický antisemitický jazyk a domnívám se, že eh, řada členů eh, jako já se domníváme, že to je neslučitelné s jeho mandátem a proto bych chtěl navrhnout, aby mm, eh, bylo přijato opatření, vhodné opatření službami parlamentu a Cecil Kienge vedle mě se s tím také stotožňuje a chtěla by mě ještě doplnit. Děkuji. Paní kolegyně Kienge, prosím. Ano, projev pana Korvina dnes dopoledne měl velice závažný obsah. Svými slovy zde v parlamentu uh, urážel důstojnost tohoto místa. To především důstojnost tohoto parlamentu a také ducha Evropské unie, jeho slova podle článku 11.2 jednacího řádu Evropského parlamentu neurazili osoby jako my, jako jsem já, kdo má jinou barvu kůže, ale nás všechny, kdo žijeme podle hodnot stojících u zákonů těchto institucí. Jedná se o respekt a důstojnost každého člověka. Proto žádám, abych mohla aby se mohly eh, vyžadovat pařížné sankce vůči takovémuto chování. Slova zde pronesená mají svou váhu. I proto toto místo musí vést silnou bitvu proti jakékoliv diskriminaci a rasismu. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, paní kolegyně Kienge. Předseda je informován o tomto eh, postupu. Eh, dalším eh, bodem pořadu jednání jsou prohlášení Rady a komise ohledně stavu věcí v rámci platební situace v rozpočtu EU s ohledem na bezprecedentní míru zbývajících závazků EU. Je mi eh, líto, nemohu již eh, přijmout žádné další návrhy k jednacímu řádu v této věci. Otázka? Děkuji vám, pane předsedo. Já se domnívám, že k těm eh, eh, dvěma projevům už není co dodat, pouze snad to, že to zcela obsahově sdílím, ale chtěl bych požádat, abychom se nespokojili s tím eh, říci, že vy jste to vzal na vědomí, ale myslím, že by to zasloužilo i určitou odpovídající reakci z vaší strany. Zasloužíme si to i my zde v plénu. Pane kolego, vy znáte zvyklosti, nejste nováčkem v tomto parlamentu. Předseda je informován o tomto postupu a při přísluší eh, předsedovi přijmout eh, či vyvodit eh, určité závěry, případně i sankce. Proto jsem to